Paní místo předsedkyně komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, e, která tedy s námi bude hovořit o situaci v Jižním Sudánu. A dávám teď tedy slovo panu ministrovi Kurkulasovi nejprve. President, honorable members, Vážení poslanci, vážená paní předsedající, chtěl bych zdůraznit, že jsme rozhorčeni zprávami eh, o mrtvých civilistech, ženách a dětech, eh, kteří přišli o život při útěku z oblasti Malakal v Jižním Sudánu. Eh, proto jsme s rodinami a pozůstalými těchto obětí. Tento tragický incident měl obrovské ztráty na životech, ale zároveň také eh, se dotkl Súdánců samotných. Evropská unie eh, je zvláště znepokojená zhoršením situace v oblasti lidských práv s tím, že jsou hlášeny rozsáhlé případy porušování lidských práv. Podle odhadů z poslední doby 10 tisíc lidí bylo zabito a více než 400 tisíc eh, lidí jsou nyní vnitřně vysídlenými osobami v Jižním Sudánu s tím, že téměř 50 tisíc osob uprchlo ze země. kromě nevys, nevýslovného utrpení obyvatel Jižního Sudánu tato krize eh, zvyšuje riziko, že se dotkne širšího regionu. Regionu, který již trpí nestabilitou, konflikty a chudobou. To, co se děje v Jižním Sudánu, je pro Evropskou unii velmi důležité. Zůstáváme zavázáni eh, k podpoře mezinárodního úsilí ukončit násilí a podpořit politické řešení, které umožní představitelům Jižního Sudánu vyřešit své rozpory cestou, která bude mírová a demokratická. Spolu s mezinárodním společenstvím se Evropská unie angažuje v prevenci krize. Snažíme se předejít tomu, aby došlo k občanské válce a chaosu. Přislíbili jsme podporu Mezinárodní rozvojové agentuře, eh, takzvanému IGATu, aby bylo dosaženo okamžitého příměří a zároveň, aby mohlo být nalezeno trvalé udržitelné politické řešení. V této souvislosti bych rád zmínil zprávu eh, paní de Kaiser, která byla přijata v prosinci loňského roku a která zdůrazňovala hlavní úkoly rozvoje utváření státu eh, v Jižním Sudánu. Eh, vítáme práci Igardu v především v oblasti zprostředkování mezi znepřátelenými skupinami v Jižním Sudánu. A také e, jsme rádi, že je snaha nalézt řešení ještě předtím, než se konflikt, převr- než konflikt převroste v občanskou válku. Vítáme také zahájení mírových rozhovorů v Jižním Sudánu snahu eh, k o přístup k humanitární pomoci, protože využití síly k ničemu neslouží. To nás historie již mnohokrát naučila. A proto zdůrazňujeme, že okamžité příměří s účinným monitorováním je nutné dohodnout co nejrychleji, tak abychom ušetřili lidem Jižního Sudánu další utrpení. Doufám, že se nám podaří eh, toho dosáhnout co nejdříve a že bude eh, podepsáno důvěryhodné příměří, jak zmínil prezident Salakir eh, ve svých prohlášeních. Fetty Ashton také pracuje i nadále na vytváření podmínek pro politický dialog. Dialog, který zahrne všechny politické představitele, ehm, i ty, kteří jsou zadržováni v Jubě. A důležité je abychom se vyhnuli takovým prohlášením, která by vedla k dalšímu násilí. Budu se snažit hovořit jednoznačně. Ti, kteří podněcují k násilí, v každém případě oddalují dosažení příměří ehm, zdržují politický proces, především mediační snahy IGADu a tím pádem brání politickému vyřešení konfliktu. Tito aktéři by měli být eh, také věd- si vědomi Eh, jaké následky má jejich jednání. Zároveň by se měly všechny diplomatické snahy zaměřit na ukončení konfliktu. Eh, Alexander Rondo, zastupce Afrického rohu, navštívil region 25. Eh, prosince a od té doby pracuje 24 hodin denně, aby mírový proces mohl být zahájen. Jsou v kontaktu s hlavními aktéry v regionu tak aby pomohl utváření koncensu eh, kolem eh, mediačních snah Agadu. EU nabídla podporu tomuto procesu, ať už politickou nebo finanční. Důležité je, abychom zůstali sjednoceni, abychom se postavili za práci Agadu a abychom eh, tomuto procesu pomohli. Znepokojují nás zprávy o zneužívání lidských práv. Všechny strany si musí uvědomit, že pachatelé systematického zneužívání lidských práv, pošlapávání lidských práv eh, budou pohnáni k odpovědnosti. Ochrana civilistů musí být respektována. Vítáme rozhodnutí Africké unie eh, ustavit komisi pro přeskum eh, porušování lidských práv Eh, od 15. prosince, tedy tím Stejně tak se bude věnovat také spouštěcím mechanismům, které vedly k násilí. Evropská unie apeluje také eh, na zmíněnou komisi, aby pracovala co nejrychleji. Také spolupracujeme s misí OSN v Sudánu, která by měla také plnit svůj úkol chránit civilní obyvatelstvo. Delegace EU e, zůstává otevřena během krize, podporovali jsme členské státy také v jejich úsilí evakuovat vlastní občany z diplomatických misí a koordinovat evakuaci e, občanů států EU, kteří v Jubě nejsou zastoupeni. EU i nadále poskytuje Ehm, životně důležitou podporu těm, kteří podporují. Komisař eh, Georgieva eh, vyčlenila částku na humanitární pomoc k pokrytí základních potřeb v oblasti potravin, čisté vody, sanitárních potřeb a podobně. V současné době členské státy Ehm, nabídli zhruba 170 milionů v humanitární pomoci ehm, na léta 2013 až 2014. Na závěr bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že kromě ztráty životu ehm, či ohrožení životu situace v Jižním Sudánu může destabilizovat celý region. Taková situace je něco, čemu se musíme vyhnout. Myslím si, že všichni představitelé světových států by měli bránit násilí a podporovat dialog. To je naprosto nezbytné vůbec náklady na ukončení konfliktu jsou příliš vysokou cenou pro občany Sudánu. Nezapomínejme na to, že to jsou lidé, kteří bojovali za svobodu. A proto je velmi důležité, abychom zůstali jednotní, postavili se za úsilí IGADu a tomuto procesu pomohli. Evropská unie je připravena pomoci v tomto směru. Děkuji vám. A teď eh, řečníci, kteří budou hovořit eh, jménem frakcí. Nejprve kolega Preda. Děkuji, paní předsedající, během našeho zasedání v prosinci 2013 si dovoluji připomenout, že jsme schvalovali zprávu vypracovanou paní de Kaiser ohledně úsilí eh, mezinárodního společenství směrem k Jižnímu Sudánu. Bohužel o několik dnů pouze později eh, začal eh, ozbrojený konflikt mezi rebeli a e, vládou a důsledky byly strašlivé z humanitárního hlediska. Na výboru DV jsem hovořil několikrát o politické nestabilitě e, to země. Nikdy jsem si nedovedl představit, že by se mohlo dospět k situaci, která je tou dnešní. E, my Teď riskujeme, že vlastně Jižní Sudan bude ještě rozdělen na severní část a jižní část. Ostatně počet mrtvých eh, v tomto konfliktu neustále stoupá a eh, sahuje také obrovský, obrovského počtu eh, nedodr- pošlapávání lidských eh, práv, ke kterému dochází v obrovské míře. Takže my musíme tady eh, vlastně pozdravit eh, jakoukoliv snahu do situace vnést eh, mír. Eh, Africká unie měla dobrou iniciativu zahájit šetření, nicméně prezident Salva Kiir a Rieka Machar mají oba odpovědnost a musí zajistit, aby netrpělo civilní obyvatelstvo. Je třeba co nejdřív dosáhnout příměří a znovu zahájit eh, politický dialog. Evropská unie musí i nadále podporovat Jižní Sudán a stimulovat eh, autentický proces eh, usmíření. Děkuji za pozornost. Děkuji. A za SD je to paní De Kaiser na dvě minuty. Ano, děkuji paní předsedající. Musím říct, že je to s pocitem velkého smutku, co jsme se e, dozvěděli o obrovském počtu mrtvých a e, lidí zbavených domova. Je to důvod k velkému smutku a myslíme si, že by si Sudánci zasloužili opravdu jiný úděl. Chtěla bych e, zároveň zdůraznit, že jsme velice vděční e, tomu, jak e, delegace Evropské unie e, pracovala na místě. Tam vlastně zůstávají i nadále tři osoby v Džubě a odvádějí skvělou práci. Eh, mezinárodní společenství, Evropská unie, Trojka, což je Spojené eh, království, Spojené státy a Norsko, které skutečně všichni dělají maximum přesto, že tady vlastně není, nebyla v době vy, zahájení konfliktu pořádně žádná instituce na místě. My jsme také za ty dva roky zjistili, že e, ta Jižní e, Sudán je velice nestabilní. Rovněž jsme to zdůraznili v naší e, zprávě schvalované v prosinci 2000 2013. Hovořili jsme tam o různých eh, problémech v armádě, kde docházelo k dezercím a tak dále. A nevěděli jsme nicméně, že to budou právě tyto vnitřní eh, faktory, které spustí eh, tuto obrovskou katastrofu. Ale nesmíme skládat ruce v klín. Dva roky jsou velice malá eh, doba. Od roku 2011 do roku 2013 je to 830 milionů eur, které jsme dali k dispozici. Milion 300 tisíc jsme naplánovali do roku 2016 jako rozvojovou pomoc. Dnes prostě Eh, podporujeme Africkou unii, podporujeme eh, ty pozitivní síly, ale musím říct, že s tím šetřením Evrops- eh, Africké unie a s naší zprávou musíme, paní předsedající, znovu promyslet ty problémy s vládnutím v zemi, kde je obrovská korupce, je to země oslabená a je třeba tam nadále zachovat lidem důvěru a naději. Alde, honorevole Michel, dvě minuty. Nyní pan Michel na dvě minuty za Alde. Eh, ano, děkuji vám. A vážení kolegové, krize, kterou zažívá jižní Sudán má několikerou příčinu. Etnické rozdíly, ekonomické problémy, eh, ropná krize, další rivalita ehm, a také obtížné vztahy se sousedními státy. Proto chválím vynikající zprávu paní de Kaiser, ale zároveň je důležité zdůraznit, že rizika eh, jsou velmi zásadní, zranitelnost vysoká, jak řekla paní ehm, de Kaiser, mohou přerůst v obrovskou krizi. Víme, že jsou tam ehm, stovky tisíc vysídlených lidí. A také víme, že hrozí, že bude ohrožena stabilita celého regionu, že to bude zasahovat do celého Sudanu, Sudanu Ugandy, dalších afrických států ehm, a proto je nezbytné nalézt řešení. Ehm, v současné době je Jižní Sudan na křižovatce a jak prezident, ehm, včetně viceprezidenta, zdůraznili, důležité je zabránit eskalaci násilí a dosáhnout etnického usmíření. Ehm, a proto je také důležité dosáhnout okamžitého příměří, tak aby byla zajištěna humanitární pomoc a e, politické řešení osvobození politických vězňů. A další této souvislosti chci také e, ocenit práci zástupce OSN e, v Sudánu, Ilve Jonsna, který výrazně napomáhá Eh, vyjednávání, rozhovorům a hledání politického řešení problému V této souvislosti je velice důležité, aby se angažovala také Evropská unie. Musí se však angažovat uváženým způsobem, eh, tak především v osobě Alexandra Rondose, eh, zástupce Afrického rohu. Důležité je, aby jednotliví aktéři viděli cestu, jak ukončit násilí, které by nemělo dále pokračovat, protože eh, vidíme také, že Evropská unie se angažuje velmi pozitivně. Také si uvědomujeme, že porušování lidských práv, ohrožení civilního obyvatelstva, eh, to jsou činy, které je potřeba soudit a odsoudit a mezinárodní společenství by se tohoto mělo ujmout, abychom se vyhnuli eskalaci situace. Děkuji vám. Paní Duron není v sále, takže dám slovo za eh, panu Tanakovi na dvě minuty za ECR. Je těžko uvěřit tomu, že jsme před měsícem vítali eh, pokrok dosažený v Jižním eh, Sudánu a vyzývali jsme je, pozbuzovali jsme je k dalšímu rozvoji mladé demokracie, ale stačilo několik týdnů a Eh, Jižní Sudán je na pokraji rozpadu kvůli eh, politickým ambicím a kvůli eh, dělení zisku z prodeje ropy. Je to eh, osobní konflikt mezi Salvou Kýrem a Riek Mašárem a dnes máme zhruba 400 tisíc lidí bez domova, eh, možná čtvrt milionu lidí mrtvých a třeba ta eh, to neštěstí na Nilu, při kterém zahynulo více než 200 lidí na jednom trajektu, to je, to je vidět, jak lidé jsou zoufalí v této oblasti. Zatím tedy eh, nevíme, jak dlouho ještě vydrží eh, Jižní Sudán jako celek. A pokud by se rozpadl, mělo by to katastrofické dopady pro Sudánce i pro celou oblast Afrického rohu. Mnoho evropských zemí se snažilo eh, Jižní Sudán eh, podporovat eh, a snaží se nyní dohodnout také určité eh, příměří. Zejména děkujeme Alexi Ronzovi a jeho podporu. Je třeba pomáhat všemožným způsobem také uprchlíkům. E, pokud e, se nepodaří dovést do úspěšného konce jednání o příměří, e, bude to mít skutečně příšerné důsledky. A já vítám iniciativu Africké unie začít vyšetřovat zářijové porušování lidských práv. My jsme minulý měsíc hovořili o nadějích do budoucnosti a to eh, trvá i teď. My prostě nemůžeme dos, eh, dopustit, aby koncem Sudánu byla, koncem Jižního Sudánu byla krvavá. Děkuji za GUE. To bude paní Lezing na minutu 30. Z Evropy, eh, když se díváme směrem na Eh, Afriku a její konflikty. Často hovoříme o etnických konfliktech. Ovšem, to je stereotyp, který nás zbavuje odpovědnosti. Tento konflikt, jeho jsme není svědky, eh, vzal se z ničeho nic. Možná, že některé debaty tomu nasvědčují, ale je zatím také eh, katastrofální ekonomická situace, ale ještě horší je to, jak nerovnoměrně se rozděluje tamnější bohatství. Hlavní aktéři těm jde zejména o zisky z prodeje eh, ropy. To, že náleží různým eh, etnickým skupinám, to je víceméně náhoda ale jde tady skutečně o uplatňování geostrategických a mocenských nároků a ambicí západu. Zatímco jižní Sudánci navzdory tomu obrovskému bohatství, které skýtají země, e, žijí e, v nepředstavitelné chudobě. Možná, že skutečně hrozí rozšíření konfliktu na celý region a z tohoto důvodu já žádám, aby se do Jižního Sudánu okamžitě zastavily veškeré dodávky zbraní a je třeba začít řešit skutečné příčiny konfliktu. Děkuji vám. Děkuji. A teď další řečníci. Paní Gabriel, dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Situace v Jižním Sudánu je velmi znepokojivá, jak všichni víme. Je to země, která již byla po desetiletí předmětem válečných konfliktů a další konflikt by mohl zatřást celou, eh, celým regionem. Je třeba se vyhnout válce, je třeba se vyhnout tomu, aby měla ještě další silnější etnický rozměr. Eh, lidé musí opouštět vzhledem ke konfliktu zemi, ať už je, e, jsou z jakéhokoliv etnika. Je třeba více chránit e, civily a také Eh, je třeba eh, zúčastněným stranám vštípit eh, myšlenku, že je třeba hledat demokratické a mírové řešení. Zbraněmi se nic nevyřeší. Bez příměří se ani nepodaří jednat. IGAT musí v tomto směru být velice zásadový s podporou Evropské unie a mezinárodního společenství jako mediátorů. A tady bychom opravdu více chtěli slyšet Africkou unii, protože ona má svou úlohu pro to, aby se eh, krize nerozšířila na celý, celou východní část kontinentu. Eh, musíme samozřejmě zajistit, aby se chránili civilní občané, ale pak je tady otázka eh, výstavby infrastruktur a je nutné, aby celý region Sudan podpořil, aby e, Jižní Sudan podpořila i mezinárodní e, komunita. Je třeba, aby ten nejmladší stát na světě nebyl také státem nejkratšího trvání. Předsedající, děkuji. A teď je to kolega Cortes Lastra. Tento parlament si dobře uvědomuje, že tady je nějakých 3 milionů osob, které potřebují eh, humanitární pomoc. Jsou to stovky tisíc lidí, které se odstly bez střeší. Musíme jim eh, přijít eh, s podanou rukou naproti. A je nutné vytvořit jak, jakousi cestovní mapu s cílem zajistit mír. Z toho konfliktu už teď je 2 eh, miliony mrtvých, je nutné po příměří eh, i nadále pod poskytovat pomoc eh, obyvatelům a řešit problém u samého zdroje. Je to problém hladu, takže tato věc eh, si vyžaduje rychlá řešení, eh, zavedení určitého humanitárního koridoru a odzbrojení jednotlivých eh, stran účastných v konfliktu. Byly tady samozřejmě vykonány zločiny proti lidskosti, to je třeba potrestat a role Evropské unie musí být mnohem aktivnější a jít ruku v ruce s úsilím vyvíjeným africkou Eh, unii. Eh, je nutné, aby probíhala jednání, potřebujeme zajistit, abychom mohli spolupracovat se sudánskou vládou a hledat mírové řešení. Předsedající, děkuji. A skuzáte. Teď tedy eh, v rámci Catch the Eye, ne minuta 30 pro paní Gomez. Voltaram ao Sudão do Sul Závislost byla získána velkým eh, krveprolitím a to i nadále pokračuje. Evropská unie se musí spojit s mezinárodními eh, organizacemi a i nadále eh, v tomto směru být aktivní. Naše delegace se přesto, přesně takto chová, snaží se učinit maximum pro to, aby se dospělo k příměří. Je tady prohlášení sudánských představitelů v tom smyslu, že násilí zašlo příliš daleko, že je třeba respektovat lidská práva, že je třeba potrestat ty, kteří pošlapali lidskou důstojnost. Miliony eur eh, byly poskytnuty na vytvoření těch základů pro to, aby Jižní Sudán mohl fungovat. My bychom asi měli ale promyslet naší eh, strategii znovu, protože zatím se zdá, že vláda se stala pouze pouze autoritativnější, že roste e, korupce a že rostou také kmenové konflikty. Etnické násilí je e, vlastně e, tlačeno ku předu a my se musíme zamyslet nad tím, zdali věci trochu nepromyslet jinak. Bylo by za zapotřebí, aby do, eh, vlád, do voleb v roce 2015 tady fungovala jakási přechodná vláda, a také je zapotřebí, aby probíhalo nezávislé šetření všech těch eh, eh, případů pošlapání lidských práv a eh, zločinci se musí dostat před soud. Je nutné, aby byl vnitřní konflikt zastaven a vláda Bašíra by neměla to, to, konfliktu využívat pro své vlastní cíle. Měli bychom tedy pokračovat tímto způsobem a chci také poděkovat delegaci Evropské unie na místě. Předsedající a teď tedy už Catch the Eye. Južní Sudan je 15. Vážená paní předsedající, Jižní Sudán 15. prosince loňského roku upadl do nové spirály násilí poté, co prezident a viceprezident vstoupili do otevřeného konfliktu. Jižní Sudán bohužel neudržel svoji integritu eh, krátce po eh, svém vzniku. A kromě politických eh, konfliktů zde máme nyní ještě etnické. Již tak vysokému počtu prchlíků se přidalo dalších 200 tisíc lidí na útěku. Začátkem ledna sice byla zahájena jednání o příměří, ale ta se ocitla velmi brzy ve slepé uličce. Děkuji. Nyní paní Basesku. Děkuji vám, paní předsedající. Situace v Jižním Sudánu může ohrozit stabilitu celého regionu. Dva roky po získání nezávislosti se ukazuje, jak slabé jsou instituce v této zemi. Nejsou schopny kontrolovat to, co se děje. A nejsmutnější je, že velká část obyvatelstva se stává obětí jak rebelů, tak vládních vojsk. Násilí pokračuje a počty obětí zřejmě budou narůstat. Humanitární situace je tak špatná, že z důvodu nedostatečné bezpečnosti není možné doručit pomoc těm, kteří ji potřebují. Toto je třeba zastavit. Děkuji. Paní Korola. Děkuji právě. Eh, tento stát se dostal tak brzy po své ne- získání nezávislosti do tak složité situace, která má dopady mnohem dál i za vlastní hranice tohoto státu. Proto je důležité, aby získal veškerou podporu, kterou mezinárodní společenství může nabídnout. Také vidím známky naděje. pozitivní, že GATT se ujal role mírového vyjednavače a že tomu takto místní organizace rozumějí. Ehm, minulý týden jsem měl příležitost diskutovat o tomto tématu s premiérem Norska, panem Bundevikem. A z jednání vyplynulo, že v Sudanu je velká potřeba know-how v oblasti demokracie, eh, tedy jak má fungovat demokratická vláda, eh, systém politických stran a tak dále je velmi pozitivní, že stejná organizace odvedla zásadně důležitou práci v této zemi spolu s dalšími státy. Ehm, také ehm, humanitární pomoc EU má velký význam. Měli bychom tuto pomoc nabízet, měli bychom se také ujmout odpovědnosti a Jedině tak můžeme vnímat řešení krize jako pozitivní. Děkuji. Děkuji, pan Kromberg. Thank you. Paní Kromberg. Měli bychom eh, a můžeme dělat mnohem víc. Potřebujeme eh, neodkladnou pomoc, a Evropa by ji měla poskytnout. Měli bychom apelovat na státy EU, aby poskytli zdroje eh, misi OSN v Jižním Sudánu. Měli bychom také apelovat na vysokou zástupkyni k tomu, aby angažovala nespětné zdroje. Měli bychom také plánovat zdroje pro misi EU, která se zaměřuje na reformu bezpečnostního sektoru a na příměří. Také apelujeme na představitele, aby podpořili vytváření dalších vyjednávacích orgánů, tak aby se mohlo dále šířit vyjednávání a usměřování v celém procesu. Právě tady potřebujeme lepší koordinaci zvláštní vyslance EU, USA, Norska a Spojeného království. Děkuji vám. Grazie, onorevole Děkuji, paní Verža. Usnesení, které bylo předloženo, ukazuje dramatický vývoj situace v Jižním súdánu Nejenom, že tam probíhá etnický konflikt, ale především také eh, se zaznamenáváme také problémy žen v dané zemi. Víme také, že eh, prezident který se vrací, se set, setkal na jednání o ropných zásobách, setkal se se zástupci z Kataru a dalších států a ukázal se, že všichni, kteří eh, jsou odpovědní za tuto zradu, včetně z místo předsedu eh, Bašarem, jsou zadrženi, eh, proto se šíří násilí, šíří, zvyšují se počty uprchlíků. Je proto důležité bojovat za mír, abychom se vyhnuli scénáři, ke kterému došlo ve Rwandě. A měli bychom i nadále apelovat na politické řešení a právě Evropská unie by v tom měla pomoci. Grazie, la parola. Děkuji. Pane ministře Kurkulasi, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Krize v Jižním Sudánu začala před necelým měsícem a jejím základem je politický boj. Boj, eh, který eskaloval do eh, násilí a jde o to zastavit další katastrofu v regionu. A k tomu musíme eh, si uvědomit několik věcí. Za prvé, tato krize nebude vyřešena dalšími vlnami násilí. Za druhé, IGAT s umístil uprostřed toho e, mediačního úsilí poměrně rychle a to je něco, co si zaslouží e, pochvalu a podporu. Evropská unie e, podporuje veškeré úsilí jak na regionální, tak na dalších úrovních na podporu toho, co dělá IGAT a Nemyslí si, že by to měla být vnější intervence, naopak, ta by mohla věci jenom zhoršit. Násilí eh, a zabíjení musí skončit, násilí na civilistech eh, především a všichni, eh, kteří budou osvědčeni ze zločinu, musí se spovídat za své činy. Eh, zdroje tohoto konfliktu jsou mnohem hlubší a řešení eh, může vzniknout pouze na základě eh, zdravého a dlouhodobého dialogu obou stran. Dialogu, který povede k vše zahrnujícímu usmíření. A všechny strany musí okamžitě zajistit, aby byl humanitární přístup desítkám, k desítkám tisíc tisícům sudánských mužů, žen a dětí, které jsou skutečnými oběťmi násilí. Takže pokud by konflikt měl i nadále pokračovat, tak riziko eh, cel, eh, obrovsky široké občanské války se jenom zvětšuje. Eh, desítky tisíc lidí už uprchlo a ti, kteří zatím se drží zpátky, budou nakonec do konfliktu zataženi. Není možno činit jinak, než vyvinout maximální úsilí. A nepleťme se, všichni budeme muset skládat účty, kdyby se tato věc nepodaři, tuto věc nepodařilo vyřešit. Předsedající, děkuji. Dostala jsem šest návrhů usnesení v závěru této rozpravy, kterou tímto uzavírám. Hlasovat se bude zítra. Ve čtvrtek 16. ledna. Eh, Na pořadu jednání je teď společná rozprava k dohodám o obchodu s Mexikem a Chile.